Hello everyone. Vás všechny zdravím a dovolte, abych vás eh, vyzvala, abyste zaujali svá místa. Chtěli bychom zahájit eh, druhý panel, protože máme velké spoždění a přeruší nás eh, předseda Tajány, který bude hovořit ve tři čtvrtě na pět. Já jsem Adina Valán, jsem předsedkyní výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu. Je mi ctí předseda tomuto panelu, kde jsou zástupci Evropské komise, kolegové, členové parlamentu a experti. Název je dosáhnout zdravých, čistých moří a oceánů. Nejprve eh, já sama pronesu několik úvodních poznámek, posléze generální ředitel Evropské komise pro výzkum a inovace, pan Jean-Eric Paquet, poté Joana Drake, zástupkyně generálního ředitele, vystoupí z Generálního ředitelství pro životní prostředí. Dále mi bude potěšením dát slovo kolegům, členům Evropského parlamentu, kteř, protože ten v tomto roce sehrává velice důležitou úlohu, aby Evropská unie i nadále byla vedoucí na cestě k trvalé udržitelnému vývoji. A pak eh, inter, představitelé zainteresovaných stran dostanou slov. Bohužel nebudeme mít moc času na angažovaný dialog. Nejprve bych ráda řekla, řekla za sebe několik slov ze své funkce. Všichni jsme se sem eh, přišli eh, proto, že vlastně 97% eh, vod oceánů pokrývá více než 50 také území Evropské unie. Víme, že moře nám poskytují potraviny, energie, potraviny a také trávení volného času, ale také se jedná o vodík a o CO2, který emitujeme. Jinými slovy, služby, které nám poskytují oceány, jsou klíčové pro přežití lidstva lidské činnosti způsobují velké negativní důsledky pro ekosystémy oceánů. Souvisí to s klimatickými změnami, s acidifikací, s nadměrným rybolovem, s, znečišťováním životního prostředí, zničením habitátu a celých druhů živočichů a tím vším eh, se zabývají i nedávno přijaté normativní a e, řídící dokumenty. Jakožto výbor pro životní prostředí jsme se vždycky snažili o to, abychom zvyšovali úroveň ambice návrhů, které se projednávají. Kolegové, kteří budou po mně hovořit, vám eh, poskytnou specifické informace o tom, co parlament eh, zasad, prosadil do legislativy, aby se stav oceánu zlepšil. A vstup eh, v platnost legislativy je ovšem pouze prvním podstatným krokem. Pokud je o všeobecnou politiku, pak Evropská unie má rámcovou politiku, pro námořní strategii a stanovila si před 11 lety hlavní cíl zajistit dobrý ekologický e, status všech mořských e, vod do roku 2020 na úrovni OSN. Udržitel, e, cíl udržitelného rozvoje 14 se týká právě udržitelného používání moří, oceánu a pro udržitelný rozvoj a týká se to agendy 2030 pro udržitelný udržitelný rozvoj. Máme a tedy velice málo času, abychom těch cílů dosáhli loni. Zpráva komise na posouzení toho, jak členské státy usplatňují programy v rámci eh, rámcové směrnice o mořích, eh, dospěla k závěru, že členské státy se hodně snaží v rámci svých programů opatření, aby dosahovali cílů. Nicméně hodnocení ukazuje, že ne všechny druhy tlaku jsou patřičně ošetřeny prostřednictvím opatření, které členské státy přijímají. Samotné programy mají různou úroveň ambicí dosáhnout dobrého eh, environmentálního statutu do roku 2020 v rámci všech eh, oblastí, kterých se směrnice týká, je nepravděpodobné. Evropská eh, agentura pro životní prostředí odhaduje, že v roce 2017 stav Eh, moří vlastně je takový, že bez ohledu na mnoha opatření, která byla přijata, tak bez ohledu i na nepochybné pozitivní výsledky stále stoupá tlak na mořské životní prostředí a také eh, se tady bude dělat, eh, ukázal eh, posouzení v polovině období, že i když dosáhlo pokroku, pořád je třeba pokračovat, pracovat. V některých oblastech EU skutečně mm, jasně přispívá k dosahování cílů DG14, pokud se týká například ochranných různých oblastí v evropských mořích. Ale e, pokud jde o odpadky v mořích, pak v roce 88 už byla první alarmující sada a kostaminace moři plasty dosáhla od té doby takového rozsahu, že podle několik odhadů v roce 2050 už tam bude více než plastů, než ryb v mořích. Aby se řešila tato naléhavá problematika, Evropská unie nabízí celou řadu nástrojů, včetně nařízení týkající se nebo regulování mm, e, e, a prevence e, odpadků a týká týká se to také zbytku z lodí a vůbec vypouštěných odpadů z lodí. Náš výbor se tomu hodně věnuje. My jsme přispěli také k přijetí balíčku o odpadech. Tam jsou i cíle pro recyklování plastických od plastových odpadů. Eh, jedná se o směrnici o jednorázovém použití plastu. To bylo loni v prosinci. Tato legislativa jede ještě dál, protože nastavuje velice přísná pravidla pro plast plastové obaly, které se často nachází právě v, na evropských plážích. Směrnice také se týká určitých plastových eh, produktů, které budou zakázány tam, kde jsou alternativy. Plus konkrétní opatření budou zavázena na to, aby se snížilo opatření eh, používání jiných plastových produktů, které nemají alternativy a které se také vyhazují. Proto je úplně jasné, že musíme lépe zpravovat moře. A toho se dá dosáhnout pouze na základě výrazné mezinárodní spolupráce. Plně spolu podporujeme a mm, vyspracování právně závazných nástrojů, jako je trvale udržitelné používání biodiverzity v mořích nad rámec národní jurisdikce je třeba snižovat lidský tlak na oceány. To je závazek, který je třeba přijímat na všech úrovních od OSN až po jednotlivé spotřebitele. A Toto bylo několik slov jako úvodní poznámky a nyní eh, má slovo pan Jean-Eric Pake, který je generálním ředitelem DG eh, Evropské komise pro výzkum a inovace. Tak prosím, máte pět minut. Thank you very much. Děkuji vám. Eh, děkuji také za to, že jste mě pozvali a dali mi slovo na tomto panelu v dnešním odpoledně. Jak už tady hovořil zástupci komise, já chci říci, že eh, výzkum v oceánech eh, je eh, důležitá, důležitý bod v přípravě našeho dalšího programu Horizon Europe. Jak už to bylo řečeno v předchozím panelu a jistě to uslyšíte také během celého tohoto panelu, oceány se mění, zásadně se mění ve všech aspektech Eh, ovlivňuje to eh, naše počasí, počasí se mění, extrémní počasí eh, se projevuje, bouře jsou silnější, hůře předvídatelné. A když se podíváte například na nedávnou bouři v Mozambiku, tak to je prostě ten extrém, který doposud se ještě nikdy neodehrál. Eh, dimenze oceánu s vlivem na počasí se mění a také eh, oceány skutečně vlastně vytváří vzduch, který dýcháme. Eh, to se také mění. Mm, oceány diktují, jaké potraviny jíme a i tady se objevují změny. Oceány jsou také pohlčovače uhlíku a to je samozřejmě důvod pro acidifikaci oceánů. Eh, také let eh, na eh, oceánech se mění, taje, tím se zvedá hladina moří a oceánů. Tady ještě zapotřebí přijmout určitá opatření. Věda ukazuje, že v roce 2016 už byla hladina moří o 20 cm výše než o století dříve. A do konce tohoto století to bude dalších 16 cm. Dnes jsou oceány velkým zdrojem biodiverzity, je to vlastně náš genom eh, celé naší planety Země a to se také mění, jak myslím o tom hovořil již předchozí panel. Oceány jsou také naše eh, nová hranice pro inovace. Je tady nová modrá ekonomika, která se rodí z našich oceánů, eh, která má eh, zdroje, zdrojem proteinů, ale také nám přináší možnosti akvakultury a další produkty, které by měly vést k oběhové ekonomice. Eh, změny tedy se mění, mění se tak hluboce a jsou tak důležité pro naše eh, naši budoucí osud, že si musíme klást otázku, víme o tom dost, víme hodně eh, o mořích a oceánech, jasně se ukazuje, že tomu tak není. A já myslím, že dekáda oceánů do roku 2030 je prostě naše poslední šance, jak prohloubit naše znalosti, jak poznat potřeby moří. To musíme řešit. Paradoxem je, že e, známe vesmír e, a sluneční soustavu mnohem lépe, než známe oceány. Většinu oceánu je teprve třeba e, důkladně zmapovat a zanalizovat. A k tomu potřebujeme mít programy, potřebujeme hodně. Horizon Europe je strategickým nástrojem, jak tady studovat naše potřeby, to by bylo velkým příspěvkem k poznání oceánu. Už se o tom tady hovořilo dnes odpoledne. Je tady ambice evropských institucí pustit se do misí výzkumného typu. Jedna taková mise se bude týkat čistých moří a oceánů. A to je opravdu velmi důležitá věc. Nejenom, že výzkum chce, aby oceány byly jasně zviditelněny pro naše občany. Budoucnost oceánů eh, je důležitá a věříme, že Evropa bude definovat, jakým způsobem evropské instituce, evropské členské státy a různí partneři budou řešit tyto velké výzvy do budoucna. To bude velice konkrétní mise s konkrétními cíly, s konkrétním časovým horizontem, který eh, ukáže, eh, zda je mise naplněna. Prvním krokem, první krok už je proveden, eh, již máme stanovenou agendu výzkumu a nejen v Horizon Europe, ale je to také agenda, která se snaží soustředit prostředky eh, v národních programech v celé Evropě prostřednictvím eh, kapacit veřejného i soukromého výzkumu. Potřebujeme i průmysl, potřebujeme všechny partnery do této agendy. Doufáme, že tady bude vidět jasný vliv a že tato výzkumná ehm, agenda se bude moci zapojit také do diskuse o politice vůči oceánům. Eh, je to otázka veřejných politik, které se budou opírat o znalosti díky výzkumu a budou přinášet ehm, řešení. A to přinese velký rozdíl v situaci výzkum, um, veřejná politika, to je to důležité a my věříme, že to opravdu může hodně změnit, aby uh, se čelilo problémům, kterým čelí naše oceány. My také hovoříme o Horizon Europe a doufáme, že První fáze jednání o Horizon Europe skončí v následujících hodinách a že e, všichni partneři v Evropě i všichni ti, kdo se o to zajímají, se budou moci takto spojit a diskutovat o prioritách Horizon Europe na nejbližší roky, abychom e, od začátku roku 2021 mohli provádět program Horizon Europe. Evropa je námořním společenstvím. Máme 66 tisíc kilometrů, eh, dvakrát více než Rusko, více než Spojené státy eh, pobřeží. Eh, naše kultura, naše historie i naše budoucnost se opírají o moře a oceány. Ehm, potřebujeme tedy takový výzkumný program, který bude mít ambiciozní veřejnou politiku, aby oceány zůstaly tou centrální, eh, centrálním bodem naší politiky. Děkuji. Okay, okay. Děkuji. Děkuji, pane Pakete. A nyní mám to potěšení dát slovo paní Joanne Drake. Děkuji vám, paní Valeán, za tu možnost, že zde mohu promluvit. Naše planeta je pokrytá vodou, oceány a samozřejmě, které jsou nezbytné pro samotný život. To už zde zaznělo mnohokrát ze strany předchozích řečníků a nemusím to rozebírat dopodrobna. Dnes jsme zde proto, abychom si udělali takový inventář toho, čím my jakožto Evropská unie přispíváme a podívali se, kde skutečně jsme, v jaké fázi a co ještě musíme udělat moře jsou zdrojem mnoha lidských činností, poskytování služeb, poskytují zdroje, eh, o tom už jsme zde také hovořili, ale tyto lidské činnosti, jakožto rybaři, rybolov, eh, zemědělství, loďařství a tak dále, vyvíjí tlak na moře, oceány, na eh, zásoby mořských živočichů a toto všechno ovlivňuje naše oceány, které vlastně zachovávají život planety jako takové. Musíme vytvořit ambiciozní rámec a skutečně je ambiciozní, snaží se mít celostní přístup, snaží se ochraňovat a snaží se být reálný, aby mohl být implementován to jsou pravidla pro evropský rybolov a také mezinárodní závazky, které jsou propojeny ve strategickém přístupu, tak aby se chránilo mořské prostředí. Nic není dokonalé, ale díky tomu členské státy postupně eh, udělali určité kroky k dosažení těchto cílů, tak aby byly ještě více strategické v ochraně oceánu. Například členské státy se zavázali k dosažení environmentálního statusu eh, do roku 2020, aby byla moře čistá a zdravá. Také si musíme udělat obrázek toho, co se děje v jednotlivých členských státech. Samozřejmě ještě hodně toho musí být uděláno a stav eh, životní, mořského prostředí eh, zatím není dobrý, nebylo, nebude možné dosáhnout do tohoto data všeho. Také to zohledňuje globální obrázek oceánu a významný tlak, který je zde vyvíjen. Je to problém implementace samozřejmě. Komise už toto zdůraznila v, několik, v různých zprávách ale také to souvisí s dalšími faktory. A ty další faktory jsou napří, například vyžadují daleko více Evrop, spojeného evropského úsilí, aby se nám podařilo dosáhnout těchto výsledků. Už zde zazněly například případy toho rámce pro boj proti znečištění plasty. Potom je zde také další věc, zapojení vlád členských států, regionální spolupráce je samozřejmě klíčovým klíčovou záležitostí v boji proti znečištění a zachovávání biologické rozmanitosti pře, mezi hranicemi státu. My samozřejmě ovlivňujeme lidskou činností eh, moře a oceány, nicméně můžeme chránit ekosystémy a živočišné druhy a znovu, eh, znovu vytvářet eh, ryb, druhy, druhy ryb a zvyšovat náš přírodní kapitál. Je proto je samozřejmě dobré, abychom eh, ustavili určité chráněné oblasti. Díky evropským pravidlům máme přibližně 11 našich moří, které jsou pokryta tímto ve srovnání se světovým průměrem, což je 7 Nicméně potřebujeme eh, opat, kon, opatření na konzervaci, mo, nábořní plány a zapojit také sociální a ekonomické aspekty. Je to jeden z hlavních eh, klíčů naší ekonomiky. Materiály, které poškozují eh, životní prostředí, potom se vrací do naší ekonomiky, naše politiky v oblasti námořního prostředí toto všechno tvoří pevný základ v boji proti znečišťování moří plasty. Nicméně ještě musíme dělat více a strategie pro boj proti plastům eh, také zahrnuje příští iniciativy, které musí být zaplněny, zapojeny do globální iniciativy. Patří sem legislativa ochrany pláží, komplexního přístupu, který bude řešit všechny mikroplasty a eh, zlepšen, další lepší pravidla pro tyto služby. Otázka zní, zda děláme dost. Tato otázka zde už zazněla. Jsou zde samozřejmě ještě nedostatky, které bude potřeba zaplnit v oblasti rybaření, námořní politiky, regenerace druhů, Potřebujeme také inovace a zlepšování akvakultury. Na závěr bych ráda řekla, že je povzbudivé, že už bylo uděláno tolik pro naše moře a oceány a musíme ale uznat, že ještě je možné udělat daleko více společně musíme využít této příležitosti a také těchto hrozeb, které jsou před námi a musíme se společně podívat na to, jak lépe a efektivněji chránit naše moře a oceány pro užitek nás všech a jak vlastně společně přistupovat k ním s respektem a k těmto rezervám, které jsou tak důležité. Děkuji. Děkuji. Velice děkuji a nyní je mi potěšením Eh, vám sdělit, že pan předseda Evropského parlamentu, pan Tajány, eh, pronese projev na toto téma. Takže si to teď tady vyměníme. Dobré odpoledne všem a vítám vás tady v hemicyklu Evropského parlamentu. Rád bych zejména uvítal pan Meissner, který je zvláštním vyslancem, delegátem našeho parlamentu a má na starosti námořní záležitosti, což je samozřejmě paní Meissner, chci uvítat, pardon. Dále paní Valán, pan Valán, pana komisaře Vlasem, Dina Valeana, předsedkyně výboru pro životní prostředí, a také pana Henkala, který je viceprezidentem eh, nebo zástupcem předsedy výboru ITRE. Je mi velkým potěšením, že jsem zde s vámi, protože eh, máme Eh, mnoho výzkumníků, vědců, bizn- eh, představitelů biznesu. Sešlo se tady skoro tisícovka lidí a je velice důležité, že jsme tady. Hned na začátku mého mandátu jsme zorganizovali 11 konferencí na, úrov- na vysoké úrovni tady eh, v Evropském parlamentu. Týkalo se to výzkumu, kulturního dědictví Afriky, migrace, digitálního hospodářství, čisté energetiky. Ty všechny věci se tady podrobně probíraly. My jsme také zapojili naše občany, naše podniky, pracovníky, instituce, výzkumné ústavy a všechny orgány, které jsou velice důležité pro tuto práci z hlediska našich občanů. Dnes se zabýváme mimořádně důležitou věcí, kterou je budoucnost našich oceánů. Je to záležitost natolik důležitá, že Musíme neustále o tom hovořit, nemůžeme spočinout na Vavřínech. Pokud je o klimatické změny, ty se toho týkají dále záležitost plastů. Tady všude se chceme chopit vedoucí úlohy. Je to důležité, abychom zajistili budoucnost naší planety. Proto se musíme zhostit s naší zodpovědnosti a nesmíme ztrácet čas. Naše politika na úrovni Evropské unie musí eh, nastavit příklad všem hráčům na celosvětovém jevišti je třeba, abychom pracovali na lepších synergiích mezi průmyslem a mezi životním prostředí. Je třeba zajistit, aby každý plnil svou zodpovědnost. Minulý týden ve Štrasburku jsme eh, hlasovali eh, pro velice důležité usnesení o klimatu. A tam též eh, je zapracováno sdělení komise Čistá planeta pro všechny. Chceme také zajistit, že dosáhneme cílu dekarbonizace, to je strašně důležité. Chceme karbon, uhlík snížit na nulu. Chceme, aby v čistém vyjádření do roku 2050 emise byly nulové. A vyzýváme všechny členské státy, aby každý z nich sehrál svou úlohu, aby se toho skutečně dosáhlo. Jsou tady velká rizika, eh, což představují klimatické změny. Evropská Agentura pro životní prostředí od roku 2010 do roku 2016 odhadla eh, každoroční průměrné ztráty pro Evropskou unii, které způsobují meteorologické podmínky, extrémní klimatické podmínky a je to 12,8 miliard euro. A to bude růst a to zejména, pokud nebudeme nic podnikat. Co máme v úmyslu dělat? Chceme zajistit, že k tomu nedojde, chceme zajistit to, že všichni si uvědomí riziko. Agentura mimochodem také tvrdí, že do roku 2005 50 městských oblastí v Evropské unii jsou eh, eh, podrobeny riziku, že tam bude velký nedostatek vody. Proto chceme zajistit spravedlivou eh, přechod energie. Chceme zaměřit všechny politiky v oblasti životního prostředí, všechny politiky Evropské unie, aby dohromady eh, k tomuto cíli směřovaly. Také eh, pařížská smlouva. Eh, tady jsme byli jednou z vedoucích sil, která je prosadila a chceme se nadále na tyto dohody zaměřovat, protože konec konců planeta bude z toho těžit, ale je to důležité i pro pracovní příležitosti. Zajistíme tak eh, větší počet pracovních příležitostí a jejich udržitelnost. Nyní k oceánům. Velice se zaměřujeme na cíle eh, milénia, MDG. Eh, eh, Byli jsme první, kdo hlasoval pro pařížské dohody. Na úrovni OSN v roce 2017 na konferenci eh, v roce 2017 jsme 19 velice důležitých závazků sformulovali, aby se snížily odpadky v mořích, aby se sledovala voda, aby se reformovalo zpráva oceánu. Pracujeme na tom, aby se mm, vyvracovávalo stále více závazných právních nástrojů týkající se biodiverzity a nelegálního rybolovu. Chceme mít velmi rozumný, eh, logický právní rámec. Dnes 150 milion tun plastů jsou v oceánech, až každý rok dalších 8 milionů tun se k tomu přidá. Když to bude takto pokračovat, tak do roku 2050 bude v moři více plastů než ryb. To samozřejmě poškozuje životní prostředí, ale poškozuje to i naši ekonomiku. Poškozuje to také turismus a odvětví rybolovu. 70 eh, předmětů, které znečišťují naše moře, jsou jednorázové, pro jednorázové použití. Proto Evropský parlament schválil směrnici aby se tyto plasty zakázaly do roku 2021. Pokud bychom měli recyklovat milion tun plastu, pak by to byl ekvivalent tomu, že odstraníme z našich ulic milion aut. Proto je důležité, aby tady byly podpítky pro eh, oběhové hospodářství, recyklace městského odpadu, jeho další využití, to je velmi důležité. Také na minulém plenárním zasedání eh, ve Štrasburku jsme schválili směrnici. Týká se to eh, na eh, rybářů a odpadů, eh, které přivážejí na pobřeží, ale už se to nepokl- znamená to, že my je chceme pobídnout k tomu, aby se zbavovali odpovědným způsobem plastů, a ne aby je zpětně házeli do moře. To je důležitý krok vpřed a doufám, že členské státy schválí tuto legislativu co nejdříve a že to bude součást mezinárodního práva. Musíme si uvědomit, jak důležité jsou moře a oceány pro náš průmysl. A pak vidíme, že je ještě naléhavější, abychom něco udělali. 5,5 milionů pracovníků jsou zaměstnáni v tomto odvětví. A brat je asi 500 miliard Eh, euro ročně. To hovořím o té mm, modré ekonomice. A musíme samozřejmě budovat dále na eh, možnostech růstu. 75 vnějšího obchodu a 37 obchodu v rámci Evropské unie se odehrává prostřednictvím moří. Proto je zásadně důležité, abychom eh, se zabývali odvětvím námořní dopravy, aby byla efektivnější. Nový rozpočet Evropské unie 21 27 eh, bude muset obsahovat eh, prostředky na podporu právě těchto opatření. Musíme zajistit čistá moře, protože to je hybná síla naší ekonomiky. Na závěr mi dovolte říci tolik. Eh, došlo k mnoha objevům v Evropě a ty mají rozhodující význam pro zajištění bezpečnosti našich pols. Je například eh, bio, eh, rozložitelné plasty, recyklovatelné plasty, program Copernicus, který nám umožnil, abychom si lépe uvědomili, jak planeta vlastně funguje, jak to všechno zapadá dohromady a jak můžeme lépe zajistit udržitelné životní prostředí. Je to tento program velice důležitý zdroj, který nám umožňuje eh, lepší zprávu městských oblastí a ochranu také přírody v souvislosti s městským plánováním, zemědělstvím, zdravotnictvím, eh, infrastrukturou, dopravou a turistikou. Právě proto si Evropský parlament přeje navýšit investice do inovací a výzkumu. To je přesně ten důvod. A komise navrhuje navýšení prostředků. Týká se to eh, programu Horizon Evropy a my to chceme navýšit ještě dále. Chtěli bychom k tomu dosa- ještě dodat, k tomu navýšení, které už komise navrhuje. Přejeme si, aby to bylo 50% navýšení finančních prostředků na nový program eh, Horizon Europa. To by bylo 120 miliard euro. A také chceme, aby minimálně 30 všech opatření eh, v, nad, v, v nadcházejícím rozpočtu a 35 Eh, Horizon Europe eh, se týkala udržitelných eh, akcí, protože musíme udržitelnějším způsobem využívat moře a tady členské státy musí sehrávat svoji úlohu. Máme společné zdroje a musíme je patřičně spravovat. Členské státy musí sehrávat svoji úlohu, to je jasné. Ochrana životního prostředí, výzkum, inovace, průmysl, to vše je nevyhnutelně vzájemně propojeno a tento dialog mezi univerzitami, výzkumnými středisky, eh, asociacemi, podniky je klíčem k tomu, abychom zajistili harmonii, soulad mezi životním prostředím, inovativní ekonomikou. A chceme také zajistit eh, splnění všech přijatých eh, závazků. Přejeme si, aby Evropa byla přívětivější k oceánu a musíme dále postupovat na té cestě, na kterou jsme nastoupili na COP24 v Katovicích. Bylo, tomu, bylo to v prosinci. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. A já i moji kolegové zde eh, určitě vám slibují plnou podporu. Můžete se na nás spoláhat. Děkuji. Okay, then. Děkuji a budeme pokračovat v našem druhém panelu. Máme to potěšení, že eh, dáme slovo eh, paní, nebo měli jsme možnost slyšet paní Drake, eh, která je zástupce generálního ředitele, ale nyní dostanou slovo další řečníci. Eh, pan Mark Demesmeker. A prosíme, abyste se omezil na tři minuty. To jsou požadavky um, organizátorů konference. Prosím tedy respektujte časový limit. Já se budu snažit. Dobré odpoledne všem. Jmenuji se Mark Demesmaker, jsem eh, poslancem ve frakci ECKR. Jsem velmi rád, že se s vámi mohu dnes podělit o některé myšlenky. Eh, já jsem v minulém období byl velmi aktivně působný v různých eh, oblastech ekonomiky, včetně eh, nové legislativy o jednorázových eh, plastech. Ano, to je, plast je velmi důležitý materiál, je užitečný, má užitečné místo v naší společnosti, ale je otázka, jak ho dnes vyrábíme a jak ho používáme, aby to bylo udržitelné. I i v Evropské unii zůstává ještě recyklování plastů eh, dosti nízké. Jen 5% všech těchto materiálů zůstávají dále v ekonomice, to znamená, že 95% kam si uniká. A eh, jsou tady velké výzvy hm, zvládat plasty udržitelným způsobem, aby byly součástí eh, užitkové hodnoty a aby tady byla stimulace pro dobré modely eh, spotřeby i recyklace. To vyžaduje společné úsilí všech partnerů. Eh, na, ve Štrasburku příští týden na plenárním zasedání budeme mít možnost nejen o tom hovořit, ale i konkrétně konat, protože budeme hlasovat o dohodě, která vzešla z trialogu o plastech na jednorazové použití. To koncem eh, prosince dostal Eh, jako výsledek parlament po eh, několika měsících usilovné práce. Já jsem přesvědčen, že tato legislativa není jen zásadně důležitá pro náš eh, přechod na oběhovou ekonomiku, ale je to důležitý krok vpřed, aby odpady se nedostávaly do moře a do oceánů. Evropská unie tady musí být lídrem Plasty jsou velmi velkým problémem eh, v rámci odpadu eh, v našich mořích. To už tady řekl také předseda parlamentu. Musíme zabránit tomu, aby eh, v mořích nebyly v budoucnu více plastů než ryb. Balíček se především zaměřuje na ty plastové výrobky, které se velmi často nacházejí na evropských plážích a které jsou eh, jednorázovým eh, užitím plastu. A tady eh, je také otázka mm, oxodegradabilního plastu. A to jsou také věci, které se pak rozkládají na ty mikroplasty. A to je velice důležitý aspekt pro Evropský parlament, který vede velkou kampaň už dlouhou dobu za tuto věc. Také je třeba, aby se členské státy soustředily na nejrůznější kelím, plastové kelímky, plastové eh, nádobičky, kterých se dávají potraviny a tak dále. To je důležité, abychom dosáhli eh, pláží bez odpadů. A mm, je to jeden z velmi důležitých cílů, aby do roku 2029 se snížilo o 90 množství e, plastových lahví či plastových kelímků, které jsou na našich plážích. Evropský parlament eh, dokonce přesvědčil členské státy, že do roku 2030 by všechny eh, takové lahve se měly eh, skládat z 30 z recyklovaných materiálů. Dále jsou tady také cigaretové filtry. To je na prvních dvou místech největšího množství takových odpadů. Ale ehm, to znamená, že vlastně 500 litrů vody může být znečištěno pouze cigaretami z jedné jediné krabičky. Eh, a i to je problém, který musíme mít na paměti, chceme-li dosáhnout čistých pláží. To je tedy eh, obecně eh, za to velice důležitý politický moment, důležitý pro naše občany a pro občanskou společnost, aby se změnili, eh, aby se změnili v chování a mm, aby se změnila plastová ekonomika. Musíme prosadit tak, tyto směrnice a přechod na oběhovou ekonomiku vlastně znamená přeměnit ten odpad na cené suroviny. A na závěr chci říci, že vlastně je možné přeměnit ty, ty polévky plastu na modré prostředí. No, I... Děkuji vám mnohokrát. Nyní pan Ricardo Serasanto, člen výboru pro rybolov. Doufejme, že dodržíte vyhrazený čas tři minuty, prosím. Maximálně do čtyř minut tedy. Dobrá, děkuji. Před 20 lety portugalský romanopisech, romanopisec tedy, řekl, že každý může ovlivnit moře, takže já tedy budu nyní hovořit portugalsky. Dám vám pár vteřinek, abyste tedy si mohli nasadit sluchátka. Takže homo. Skutečně máme eh, musíme se zaměřit na roli Homo sapiens v 21. století eh, v průběhu geologie naší planety a toto všechno tedy začalo v dávných dobách. Celá desetiletí docházelo k růstu, k průmyslovému rozvoji, k industrializaci a musíme eh, vlastně překročily se hranice eh, jednotlivých států. Nejen oceány jsou stabilizačním prvkem, ale dnes jsou oslabeny a to samé platí pro rybolov, který často čelí invali, invazivnímu způsobu znečištění životního prostředí, zvyšování teploty planety. Toto všechno jsou věci, kterými oceány a moře velmi trpí. Musíme Toto všechno je spojeno ještě s dalšími vlivy. Jsou, a to také platí nebo z tohoto důvodu jsou také takzvané mrtvé zóny v oceánech. Samozřejmě existují také důležité regionální problémy, ale je to tak, že to jsou globální výzvy, které musíme takto vnímat a musíme také globálně proti nimi řešit. Vlivy globálního obchodování, globální čin, lidské činnosti na planetu je něco, co je nevyhnutelné a musíme to řešit na koordinovaným způsobem. Musíme využívat veškerých vědeckých eh, znalostí tak, abychom zajišťovali udržitel, udržitelnost musíme využívat vědecké poznatky nejen proto, abychom lépe jednali, ale také, abychom eh, zajišťovali skutečnou udržitelnost. To by měl být eh, cíl tržního hospodářství to souvisí s, jednotliv, s různými zeměmi, které jsou různým způsobem rozvinuté a různým způsobem jsou tedy ovlivněny eh, klimatologickými prvky. Musíme tedy využívat nových způsobů a proto potřebujeme eh, tomuto věnovat eh, trvalou pozornost. A musíme jednat také s rozumem, tak abychom zajistili, aby nová příští generace mohla žít ve zdravém, bezpečném životním prostředí, abychom jim nepřenechali eh, takové špatné dědictví. Je eh, často dochází k určité takovému zločinnému jednání, kterým se tedy eh, působí na oceány a na celou planetu. Existují vědecké a etické faktory a je potřeba, aby se lidé skutečně e, nyní mobilizovali pro ochranu moří a planety. Thank you very much also for... Děkuji vám i za to, že jste se víceméně držel časového limitu a teď má slovo paní Claudio Monteiro de Aguiar, která má tři minuty a je členkou výboru pro dopravu. Děkuji. Ráda bych poděkovala všem členům panelu, komisaři a musím využít své tři minuty k tomu, abych poděkovala za všechnu tu práci, která se dělá na podporu modré ekonomiky. Děkuji za to, že tady byla tato akce uspořádána. Eh, pan Ricardo je eh, sice v jiné politické skupiny, pan Ricardo Serrao Santos, nicméně si uvědomujeme, že společně musíme využívat příležitosti, které existují eh, v oceánech. Musíme Eh, zajistit, že tady bude nejenom eh, evropská agenda, ale mezinárodní program a teď samozřejmě uvažujeme o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Musíme opravdu ukázat, že parlament se zabývá těmito věcmi. Parlament i komise prokázaly, že si přejí jednat v těch eh, hlavních eh, otázkách. Už tady bylo zmíněno mnoho aktivistů. David Attenborough, jeho eh, program na BBC Modrá planeta, to také nás pobízí k tomu, abychom řešili problémy. Evrop, modrá země. Evropská unie se zabývá nyní řešením plastů, ale je tady mnoho dalších problémů. Musíme i tedy i nadále navrhovat strategie pro eh, střednědobé i dlouhodobé ehm, řešení otázek rybolovu. 2 miliony, má miliardy euro se každoročně vydávají na námořní produkty, na rozvoj mořské ekonomiky, modré ekonomiky. Nicméně Samozřejmě je třeba dále pracovat, je třeba pracovat i na vědeckých eh, výzkumech, aby se zlepšovaly na mořské eh, ekosystémy. V rámci horizontu Evropy se musíme dále zaměřovat na moře, na oceány a tento proces musí nadále pokračovat. Všichni se musíme zapojit do řešení hlavních problémů, s nimiž máme co dělat. Musíme se tomu věnovat, jako už to vlastně děláme i ve výběru pro dopravu. Vypracovali jsme k tomu stanovisko a je třeba používat také více skapalněného plynu a je třeba tedy nahrazovat lepšími eh, palivy, ta, která jsou velice znečišťující musíme tady se zabývat eh, průřezu všech odvětví eh, eh, je tady třeba dále rozvíjet námořní politiku a slyšeli jsme už tady názory na toto věc. Nakonec bych chtěla také zmínit vzdálené regiony v Atlantickém oceánu, které je velice důležité, aby se studovali, aby se eh, tě, čelilo eh, ztrátě biodiverzity, ekosystému a klimatickým změnám. V této souvislosti eh, bych chtěla říci, že bychom měli mít Centrum pro boj proti znečišťování mořského prostředí. Ve vzdálených oblastech, například na Madejře, kde je možné dobře tyto otázky zkoumat. A to je třeba všechno dělat v souvislosti i s Ehm, řešením záležitostí bezpečnosti v mořích. Nevládní organizace, mladí lidé, komise, parlament, všichni musí spolupracovat, eh, aby se řešila otázka odpadků v moři. Jde o naši budoucnost, chceme lepší moře a lepší oceány. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, děkuji kolegové za vaše velice cená vystoupání. Teď si poslechneme projevy eh, představitelů zainteresovaných stran, které s potěšením představím. Nejprve to bude pan Thiago Pircuño, který je výkonným ředitelem Channel Azul eh, nadace. Slovo eh, mu dávám na čtyři minuty. Eh, děkuji, eh, paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu, eh, komisaři, členové Evropské komise. Samozřejmě, že námořní prostředí je nejdůležitějším systémem pro podporu planety, ale lidské dopady se tady akumulují už celá století a zle, proto také schopnost udržovat biodiverzitu, vytvářet biomasu a generovat kyslík, to všechno všechno je omezeno. Už se o tom říkalo v důsledku toho oceány teď probíhají, teď eh, procházejí změnou biosložení a proto se dostávají oceány do hluboké bioenvironmentální krize. Pořádně ještě ji lidský rod ani nerozumí. Mezinárodní společenství tudíž nenabízí řešení, která jsou zapotřebí, aby se problém řešil. A rok 2020 bude mezníkem, ale nebude bude to mezník úspěch, úspěchu, ale Evropské nadace, naše nadace se spíše bojí, že to bude mezník právě velké nespokojenosti s tím, že se nenašlo řešení. Eh, mladá generace dává stále více najevo eh, své frustrace, jak jsme slyšeli i z příspěvku mladých lidí už tady. Je třeba jednat. Spojené národy momentálně projednávání. Eh, organizaci eh, nové konference, která by se týkala znečišťování moří. Samozřejmě, že to nebude rozhodně konec tohoto úsilí. Problémy oceánu se úplně nevyřeší tím, že se bude eh, implementovat cíl 14, protože tady je zapotřebí široký přístup, aby se propojovaly všechny tečky. Je třeba propojovat klimatické změny a problémy oceánu. Náš model ekonomického rozvoje který vysoce závisí právě i na těžbě přírodních zdrojů a má to potom negativní dopady na oceány. Mezinárodní společenství, které představuje OSN, má možnost přijmout také odvážný eh, signál k eh, činnosti na nadcházející konferenci eh, OSN, ale občanská společnost má velkou zodpovědnost, což si uvědomujeme a naše nadace se velice snaží zachránit to, co se ještě dá v oceánu oceánech tím, že podporujeme nové e, ochranné zóny, udržitelné rybolovné praxe a podporujeme modré e, hospodaření. Proto s potěšením vás můžeme uspět, že regionální vláda Azor spolu s, ve spolupráci s nadací oceanografické e, se rozhodlo vyčlenit 15 regionu Azorských ostrovů jako novou námořní ochranou oblast, což představuje skoro 5 celkové námořní e, oblasti e, Evropské unie. A důvěřujeme, že Evropská unie a e, Evropská komise podpoří toto odvážné rozhodnutí, které je důležité nejenom pro souostroví Azorské a Portugalsko, ale pro ochranu moří a oceánu. E, naše nadace. Nicméně není přesvědčena o tom, že dosáhneme zdravějších oceánů pouze tím, že budeme konzervativní opatření podporovat. Myslíme si, že řešení nabízí také ekonomika. Náš model ekonomického vývoje není kompatibilní s ekologickou udržitelností planety. Je tedy nezbytná nutnost model změnit a předpokladem je, že se budeme zabývat při přírodou a vidět v ní ten kapitál, kterou představuje přirozený kapitál lidské společnosti. Jestliže se příroda stane kapitálem, pak činy za zachranu by měly být ekonomickou akcí a vlastně bychom to měli vidět jakožto kapitálovou investici, nikoliv jako náklad. Znamená to přirozený kapitál, který vlastně je bankovat, je něco jako v bance. Tak jako příklad jsme viděli na eh, Seychelech a ukázalo se, se, že je možné, aby biomasa zase rostla a pak se to dá uplatnit i prostřednictvím Světové banky. V tomto kontextu, eh, podobně tomu, co Evropská unie eh, již učinila, měla úspěch energetické politiky, je tady možnost, aby tady byla eh, oceánová agenda pro vývoj, podporovat podniky a udržitelnost. Čím více budeme to protahovat, tím větší bude potom radikálnost potřebných změn. Eh, ukazuje nám mladá generace, že už jim dochází trpělivost a teď eh, je třeba, aby ti, kdo rozhodují, brali tuto v krizi skutečně vážně, protože jinak dojde k extinci různých eh, eh, habitatů a korálů a podobně. Nemůžeme prostě pokračovat na této cestě ekonomického rozvoje, protože to vede k degradaci životního prostředí a vede to i k eh, začarovanému klubu, k kruhu. Vedlo by to k další ekonomické recesi. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji vám. A nyní prosím pana doktora Vladimíra Ryabina, který je výkonným tajemníkem Mezivládní oceanografické komise a také asistentem generálního ředitele UNESCO. Prosím, máte slovo na čtyři minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především bych vás chtěl pozdravit jménem UNESCO, jménem eh, generálního ředitele UNESCO. Já eh, nechci opakovat, co už tady zaznělo v této diskusi. Eh, rozměry eh, spojených národů a jejich úloha také z hlediska oceánu. A chci se obrátit na mladé lidi ve vašich řadách, apelovat na vás. Já myslím, že být vědcem na oceány, být oceanografem, to je velká věc v dnešní době. A chtěl bych také říci, že UNESCO má důležitou úlohu ve vedení vědy o oceánech a Evropa je vlastně tím největším lídrem v této oblasti vědy. Jsou tři centra eh, z hlediska oceánografie. Je to Severní Amerika, Evropa a Západní eh, Tichomoří. Eh, Evropu to prezentuje velmi produktivně. A chtěl bych říci, že tady je Eurogus, to je Evropský pozorovací systém, a e, databáze, které existují v Evropě, například EMATNET, jsou velice důležité. Máme vynikající spolupráci s Evropskou e, komisí z DG Mare, zejména speciální námořní plánování, abychom zajistili, že jedna třetina veškeré e, oblasti do roku 2030 bude pokryta vládami schválenými plány. Eh, já myslím, že eh, spolupráce se opravdu výborně eh, rozvíjí v oblasti vědy a výzkumu a můžeme hodně přispět v oblasti Horizon Europe a také velmi slibným způsobem v oblasti pozorování. Jaký je stav vědy o oceánech? Ehm, tuto analýzu jsme nedávno provedli a konstatujeme, že oceanografie je dosti dobrá na to, aby ukázala, jaké problémy tady stojí před lidstvem. Víme, kolik uhlíku eh, může být absorbováno moři, eh, kolik tepla je absorbováno v oceánech, kolik eh, kyslíku. Ale ještě jsme nebyli schopni navrhnout řešení. Situace nám připomíná to, co se stalo v oblasti klimatu Eh, v roce 2008 byly tady jasné poznatky vědy, ale nebyly žádné eh, akce. A my teď potřebujeme konat také v oblasti moří a oceánů. Eh, UNESCO eh, navrhuje spojeným národům dedikovanou vědu tomuto oblasti. Ne jen tak nějakou vědu, ale prostě vědu, která bude opravdu přinášet eh, řešení pro oblast zdravých moří a oceánu. Pan kolega Santos je právě členem organizace, která může hodně, hodně přispět. Plánem je, Eh, zajistit průlom v několika oblastech, jako je mapování, pozorování, eh, schromažďování údajů, eh, sledování ekosystému v hlubokých mořích a také způsob, jak řešit katastrofy a takzvaná mořská gramotnost. Já myslím, že náš eh, přínos může tady eh, hodně znamenat. Eh, všechny tyto průlomové oblasti jsou důležité. Tyto průlomy by umožnily v mnoha oblastech velké, velký přínos. Například management pobřežních zón, zvláštní námořní plánování, aby to všechno profesně pomohlo těm oblastem lidské činnosti, Eh, které mají dopady na oceány, aby tyto aktivity byly, byly ziskové a aby nebyly na úkor eh, moří a jejich zdravé kondice. To je tedy důležité. Velmi brzy bude eh, celosvětové setkání o oceánech, bude to v Kodani v květnu a také konference, o které hovořil Tiago, se soustředí na akce, které vyplývají z poznatků vědy. Já věřím, že Evropa eh, se, se stotožní s tímto apelem eh, a máme na to i slogan na tuto dekádu. Eh, my potřebujeme oceán pro tu budoucnost, kterou chceme. Děkuji. Děkuji vám. Ano, to bylo velmi inspirující. A teď má slovo pan Peter Hercik, který je výkonným ředitelem v Geomar eh, v centru v Helholz pro výzkum oceánů v Kýlu v Německu. Prosím, pane Hercegu, máte slovo. Dobře, děkuji paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já bych se chtěl podělit s vámi o některé myšlenky, které se týkají eh, zdravých a čistých moří a oceánů. A začnu eh, číslem 70%, až jste o tom jistě slyšeli. 70% planety je pokryto oceánem. Je to eh, Tichý oceán, Atlantik, Arktický, Antarktický oceán, Červené moře, Černé moře, Středozemní moře, Baltské moře a další. 70 planety je pokryto mořskou vodou a proto žijeme na modré planetě. A nikoli na planetě Země, ale spíše na planetě oceán. Oceány jsou pro nás důležité nejenom kvůli té velikosti oceánu, ale také proto, že to je největší ekosystém na planetě. Již jsme slyšeli, že důležitým pojmem je kyslík. Kyslík poskytuje Eh, tedy oceány poskytují 50 kyslíku, který dýcháme a je to výsledek činnosti mikroorganismů v oceánech. Kdyby nám nekonali tuto službu, nemohli bychom dýchat ani zde v tomto sále. To je důležitá funkce oceánu, důležitá služba oceánu. Oceány také pohlcují 30 CO2, a to od doby začátku industrializace. 30 CO2, to znamená, že dnes bychom nehovořili o 1,5 stupních, které jsou naším cílem, ale hovořili bychom o realitě vzestupu teploty o 5 stupňů. Ale CO2 pohlcované e, moři a oceány, to je e, z tohoto hlediska pozitivní, ale přináší to acidifikaci e, vody. Eh, také no, moře a oceány absorbují teplo, které produkujeme, eh, což je také důležité pro život eh, miliard lidí. Oceány, jak vidíte, jsou pro nás zásadně důležité. Jsou vlastně systémem, který podporuje život na naší planetě. Je to velmi trpělivá mm, péče o nás. Eh, ale my se k ním nechováme dobře, protože podrobujeme oceány velkému tlaku. Jednak je tady okyselování eh, oceánů, eh, pak je tady také Zvyšování teploty moří eh, a oceánů, to je také závažný eh, problém. Eh, znečištění oceánů, nejsou to jenom plasty, ale také organické, chemické znečišťování a další znečišťování. A také poškozujeme biodiverzitu oceánu. My jsme zjistili, že celková biodiverzita oceánech se do velké míry poškozuje Eh, také nadměrný rybolov, o tom už se tady hovořilo, to znamená také počet různých eh, mm, typů ryb. A v roce 2050 budeme mít o 50 více lidí na eh, této planetě. 10,5 miliard lidí a těch 50 lidí navíc budou potřebovat o 50 více eh, potravy, o 50 více energetiky a o 50 více zdrojů. Něco bude muset pocházet z moře. Eh, tedy tlak na oceány se zvyšuje, je tady ohřívání, oteplování zdravé oceány pro zdravé lidi. To si myslím, že vyžaduje eh, výzkum orientovaný na řešení. Eh, základní výzkum je dobrá věc, ale potřebujeme také výzkum orientovaný na řešení. Potřebujeme více eh, koordinovaný výzkum a také konkrétně zaměřené financování. Evropa potřebuje lépe zvládat záchranu našich oceánů, aby se zachovaly pro budoucí generace na této planetě. I to tady už zaznělo. A já bych eh, v této chvíli chtěla být trošku provokativní. Já si vždycky ladu otázku, eh, proč je eh, Evropská agentura pro vesmír a proč není Evropská agentura pro oceány. To je palčivý problém a máme dnes celé odpoledne, abychom si tu otázku kladli a řešili ji. Možná je na čase trošku větší zviditelnění, větší leadership, více eh, činů ze strany Evropy, abychom zachránili naše moře a oceány. Děkuji. Well, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Teď jsme dos- se přiblížili ke konci našeho panelu. Pokusíme Pokusíme se tedy udělat co nejširší obrázek eh, toho, co se dělá v oblasti ochrany oceánu. Je to skutečně problém, ke kterému se stavíme velmi seriózně a doufám, že tohoto cíle bylo dosaženo. A nyní bych chtěla pozvat kolegy kolegu pana Henkla, který je také místo předseda výboru pro průmysl a energetiku, aby předsedal příštímu panelu, který se týká udržitelné modré ekonomiky. Děkuji vám mnohokrát. All over Europe, people are getting ready to vote in the European elections in May. Whoever you are, wherever you are, you can get involved and